zápis a e, to, co bylo odsouhlaseno minulé pátého, to bylo rozdáno, jsou zde nějaké připomínky, e, tedy zápis je takto odsouhlasen. A příslušné orgány Spojeného království mi sdělili zvolení